jednání. Eh, podle článku 149 jste dostali eh, schválený eh, program jednání tohoto plenárního týdne a nebyly zatím předloženy návrhy na změnu. To se týče úterka, navrhuji vám po konzultaci s dalšími institucemi následující změny Pan Tusk zítra odpoledne eh, svolává mimořádný summit eurozóny. Takže v úterý jako první bod odpoledne proběhne prohlášení komise o přípravě pracovního programu, programu na, roku, na rok 2016 a to místo eh, závěru Evropské rady z 25. 6. června eh, k aktuální situaci mimo to navrhuji, abychom jako druhý bod ve středu ráno eh, tyto prohlášení Evropské rady Evropské komise k závěrům eh, rady z 25. a 26. června a dále ze samitu ze 7. Eh, července dali na program, tedy ve středu dopoledne. Tím se nahrazuje informace o e, pracovním programu komise, který bude, pokud to schválíte, již v úterý. A dále, e, vzhledem k tomu, jak máme plný program, hlasování se odsouvá od 12, z 12. hodiny na 13. A nyní ke středě, pane Ferhovstate. Pane předsedo, já si myslím, že to je pouze jedna jediná možnost, abychom debatu o Řecku posunuli na středu, to znamená po sametu. Nicméně také vás musím požádat, aby tady byli nejenom tedy předseda rady a předsedy komise, ale chtěl bych, aby také pan Cypras a pan Dijsselblum eh, z euroskupiny se zúčastnili této debaty, poněvadž myslím si, že nemá smysl, Eh, bez pana Dijsselbluma a bez zástupců Řecka, aby se tato debata odehrávala. A já musím říct, že třeba mm, eh, pan Orbán patří k mým politickým odpůrcům, ale kdykoliv hovoříme o něm a o Maďarsku, on tady vždycky je. Čili já si myslím, že pokud budeme chtít debatovat o výsledku referenda, o možných řešeních Řecka, tak prostě tady musí eh, být zastupce Řecka spolu s eh, předsedou Euroskupiny panem Dijsselblomem. Eh, pane Fedostate, ano, já se k tomuto připojuji, ano. Takže ptám se, chce se ještě někdo vyjádřit k úterý a středě dopoledne? Paní Harms. Eh, já se domnívám, že je to spíš požadavek eh, pana eh, Ferhofstata, který by měl parlament okamžitě podpořit. V uplynulých týdnech jsme se opakovaně pokoušeli před summitem a před rozhodujícími jednání uspořádat debatu Evropského parlamentu a dospět k nějakému rozhodnutí. Opakovaně jsme požadovali, abychom mohli také vyjednávat se zástupci řecké vlády a to bylo zamítnuto a místo toho vy jste hovořil za Evropský parlament parlament. A podle mého názoru je na čase, aby se ta debata začala vést opravdu přímo. E, paní Harms, já nevím, e, o čem mluvíte. Mohla byste být tak laskavá? Když ani neposloucháte moje odpovědi, tak já dám slovo panu Fandálovi. E, paní Harms, já jsem vám chtěl odpovědět, ale dám, dám nyní slovo panu Fandálenovi. Děkuji vám, pane předsedo. Různí lidé tady eh, hovořili o roli, kterou vy hrajete, poměrně překvapivou roli, kterou hrajete v kampani pro ANO. Eh, jestliže budeme debatovat v Řecku o závěrech rady, eh, pardon, ve středu o závěrech rady ohledně Řecka, eh, tak si umím docela dobře představit, že celá řada lidí od vás bude očekávat, že se zhostíte své odpovědnosti. Vyhrajete v tomto procesu poměrně mimořádnou úlohu a podle mého názoru vás musíte, musíte této komoře skládat účty. Vy jste hovořil o Maďarsku a podle mého názoru to není příliš dobré srovnání. Když jsme se zabývali Maďarskem, tak jste e, činil poměrně zásadní prohlášení a já jsem vás mohl podpořit. Ale tentokrát jsme e, nebyli schopni vás podpořit, když jste hovořil pro ano. E, proto navrhuji, abychom ve středeční debatě dali vám příležitost podat zprávu tomuto parlamentu o roli, kterou hrajete a my bychom měli ve středu mít možnost klást vám otázky. Ich habe jetzt allerdings keine andere Möglichkeit als Eh, já nicméně nemám nyní eh, žádnou možnost, eh, vzhledem k tomu, že si náš parlament přeje pana Bluma a pana Ciprase a já jsem neměl dojem, že všichni v tomto parlamentu se už vyjádřili k tomuto přání. Nicméně, dobře, já to takto přednesu. Ptám se nyní, jestli má někdo něco ještě k úterý. K pořadu jednání na úterý. K úterý se přihlásil pan poslanec Glezos s návrhem na změnu pořadu jednání, který podepsal on a 51 dalších poslanců. Chtějí prohlášení rady a komise ohledně válečných dluhů Německa. Slovo má pan Glezos, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. A chtěl bych říci, že eh, Parlament eh, by se měl dohodnout, že bude diskutovat o této otázce, o závazcích Německa. Eh, tak, jak to podepsalo dalších 51 členů parlamentu. Jak tedy nejlépe postupovat? To je jedna věc. A dále bych také chtěl Eh, apelovat na kolegy zde v parlamentu. Možná se vám to připadá zvláštní, eh, když eh, budu hovořit ve prospěch našeho předsedy Martina Šulce. Jeho láska k Řecku se již mnohokrát eh, dokázala projevit, ale eh, bohužel eh, řecký národ odmítl ten návrh, který on propagoval, tedy návrh věřitelů. Nicméně já vím, že Martin Schulz má Řecko rád. Já bych mu navrhl, aby se stal občanem Řecka pak může vstoupit do kterékoliv politické strany v Řecku, které bude chtít a já ho budu plně podporovat. Děkuji, pane Glezosi. Eh, váš návrh beru na vědomí. Eh, je podepsán eh, vámi a dalšími 51 kolegami, kolegy. Podle tohoto návrhu, nevím teď, jestli prohlášení komise a rady, nebo jenom komise. Ne, tak jenom komise k válečným dluhům Německa. Chce někdo hovořit pro tento návrh? Prosím, paní Cimr. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, chtěla bych vás poprosit, abyste hlasovali pro tento návrh. Máme tu co dočinění s otázkou, kterou se zabývají lidé v Řecku už celá desetiletí a která e, není která, jak, kterou nesprovodila ze světa smlouva 2 plus 4 z roku 1991. Podle mého názoru je velice důležité, abychom ukázali respekt řeckým lidem a abychom uspořádali debatu. E, můžeme si, že je to bilaterální téma mezi Německem a Řeckem, nicméně tyto otázky se dotýkají klimatu v celé Evropské unii. A já to říkám záměrně jakožto německá europoslankyně, protože jsem toho názoru, že tady máme příležitost velice férově spolu hovořit mluvit o této nevyřešené otázce. A to tak, aby nešlo pouze o počítání financí, ale také o uznání toho, že tady stále ještě je nevyřešená otázka a že je zapotřebí zasednout k jednomu stolu a řešit ji. Chce se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? Pan Preda, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že mi dáváte slovo. Já si myslím, že je třeba Eh, ukončit tuto snahu eh, budit eh, velký, velké problémy a vlastně přenést celé ty problémy z Řecka také jsem do parlamentu, které, o které, což usilují komunisté. Prosím, zastavme tuto snahu takto přeměnit náš parlament. Já jsem proti navržené diskusi, tak jak to navrhují komunisté. Já myslím, že Řecko se ocitá ve velmi strašné a těžké situaci a toto vlastně se přenáší až sem do parlamentu minutu. Že to byl äh, jeden poslanec pro a jeden proti. Nyní tedy budeme o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro návrh, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Wer enthält sich? Kdo se zdrží? Zamítnuto. Dostáváme se ke středě. Už jsme přešli ke středě. Hlásí se někdo ke středě? Není tomu tak? V tom případě přecházíme ke čtvrtku. Olde požaduje, aby zpráva paní Šáke na téma lidská práva a technologie ve třetích zemí byla odložena na září. Slovo k odůvodnění má nejprve paní Šáke. Zdá se, že tu není. Nebo je, prosím. Děkuji, pane předsedo a vážení kolegové. Po velice dobré spolupráci na zprávě, která se týká toho, jak nové technologie ovlivňují lidská práva na celém světě, zdá se, že potřebujeme ještě trochu více času na objasnění určitých nejasností a rozdílů mezi, mezi eh, frakcemi a proto na základě příslušného článku bych chtěla požádat o odložení na září. Eh, pro návrh by se chtěl vyslovit pan Weidenholzer, prosím. Já bych se tomu chtěl připojit. My jsme měli velice konstruktivní diskuzi, ale teď se objevily dodatečné problémy a vzhledem k tomu, že je to tak důležitá, eh, důležité téma, tak apeluji na to, aby se mohla debata posunout až na plenární zasedání v září. Chce někdo hovořit proti? Eh, není tomu tak. V tom případě se ptám, kdo je pro posunutí na září. Prosím, zvedněte ruku. Je někdo proti? Kdo se zdržel? Takže je to odloženo. frakce eh, ALDE, jak už oznámil pan Jakovčič, požaduje rozpravu s usnesením eh, na téma Srebrenica, což má být první eh, bod pořadu jednání ve čtvrtek. Pane Jakovčiči, máte slovo. Hvala vám Děkuji vám, pane předsedo. Přání frakce ALDE zní tak, že Srebrenica a tragédie v Srebrenici by měly být velmi důstojným způsobem připomenuty zde v parlamentu tu. Vy sám, pane předsedo, jste v úvodních slovech toto také řekl. My bychom eh, chtěli aby všichni poslanci byli zajedno v takovémto usnesení, které by bylo na počest obětí ze Srebrenice, ale také dalších obětí balkánských eh, válek. Proto bychom si přáli takové usnesení a to co nejrychleji. A proto já vás prosím, dámy a pánové poslance a poslankyně, abyste podpořili eh, toto, eh, tento návrh a hlasovalo se o tom ve čtvrtek ráno. Pro návrh se chce vyjádřit pan Fleckenstein, prosím. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit pro tento návrh, přestože konference předsedů z dobrých důvodů zvolila původně jinou cestu. Eh, domníváme se, že utrpení tolika eh, tisíců lidí by nám mělo stát za klidnou, věcnou a přiměřenou debatu to si lidé, kteří tam byli eh, zavražděni, i ti, kteří to přežili, to si zaslouží. Eh, Chce se někdo vyslovit proti? Eh, Prosím, pan van Orden. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych pouze chtěl říci, že jsme zcela pro tu debatu ve čtvrtek, nicméně zítra se konají vzpomínkové akce a naše aliance evropských konzervativců a reformistů má zítra celý večer věnovaný vzpomínce na Srebrenicu a všichni poslanci jsou samozřejmě srdečně zváni. Děkuji. Nikdo ale tedy není proti tomuto návrhu. Dobře, nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro tento návrh, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že to byla většina pro. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů k usnesení respektive eh, lhůta pro podávání návrhu usnesení je eh, v 19 hodin a pro společné návrhy usnesení ve středu ve 12 hodin. A pro pozměňovací návrhy k těmto společným návrhům usnesení ve středu v 8 eh, v, nebo ve středu 8. ve 13.00 a hlasování se bude konat ve čtvrtek. Tak tím je pořad jednání přijat. A dalším bodem pořadu jednání. Chce se ještě někdo vyjádřit k, k jednacímu řádu? Děkuji, pane předsedo. Poledy bych chtěl upozornit také na jednu radostnou skutečnost, že právě, někdo před právě 80 lety přišel na tento svět, dobře ho známe pro jeho toleranci a velkoryskost a eh, je to eh, také nositel ceny za míru. Eh, hovořím o jeho svatosti Dalajlámovi a podle mého názoru by bylo dobré v tento den také vzpomenout jeho činnost. Já děkuji za to, že jste mi udělil slovo a já mu přeji hodně štěstí do dalšího života. Děkuji. Děkuji. Dalším bodem pořadu jednání je otázka k ústnímu od, od